Le président de la République d'Estonie, le président Ilves. Předseda Estonské republiky, pan předseda Ilves. Pardon, prezident, omlouvám se. Milé kolegyně, milí kolegové, je pro mne mimořádným potěšením přivítat mezi námi našeho bývalého kolegu Tomase Ilvese. Pan Ilves se vrátil na místo, kde působil celou řadu let jako poslanec Evropského parlamentu. Dnes k nám přichází po druhé e, z titulu prezidenta Estonské republiky. Vážený pane prezidente, milí kolego, je mimořádným potěšením vás mezi námi přivítat a okamžitě vám také dám slovo. Slovo má prezident Estonska. Buongiorno. Dámy a pánové, začnu tím, že se omluvím za svůj hlas, ale něco jsem si přivezl z Estonska. Když jsem před deseti lety opouštěl tento parlament, abych se pustil do